Prohlašuji zasedání parlamentu, které jsme přerušili 5.10. za zahájené. Milí kolegové, než zahájíme dnešní zasedání, tak bych chtěl připomenout oběti požáru, lesních požárů